Dobrý den, dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa a prohlašuji schůzi přerušenou dne 24. května 2012 za obnovenou protokol a